Herr Präsident! Pan předseda. Chtěl bych vás požádat, abyste zaujali svá místa. chtěl bych prohlásit znovu eh, za eh, zahájené zasedání. Zas dopisy z 5. července byly rozdány. Má někdo, prosím, námitky? Nikoliv zápis